přijato a nyní se můžeme vrátit k původnímu eh, bodu našeho jednání, čili tématu práv spotřebitelů. Eh, přihlásila se slovo paní Lichtenbergová, není tady, takže slovo má paní Volis, navrhovatelka této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda poděkovala profesoru Heslingovi a Šutedelkovi za jejich prezentaci dnes dopoledne, která byla velice přínosná. Hovořila totiž o naší budoucí práci v oblasti úpravy směrnice o práv spotřebitelů. Já se vyjádřím slučně. Myslím si, že v současné době eh, můžeme prostudovat tyto zprávy, které jsou velice přínosné, eh, poukazují na nekonzistentnost a rozdíl mezi návrhem, pardon, mezi směrnicí a tím společným referenčním rámec pro smluvní práva a nastěňují eh, konflikt mezi směrnicí a národním právy. Eh, my jsme výborem, který dává své stanovisko pro výbor pro interní trh a já si myslím, že eh, nemůžeme teď postupovat některá rychle, proto bych vyjádřila toto přání. Měli bychom si dát čas, abychom prostudovali tuto zprávu, respektive obě zprávy, abychom vypracovali nový pracovní dokument, poněvadž zatím jsme měli eh, jenom jeden eh, v rámci toho předchozího parlamentního mandátu a po novém roce bychom měli se pustit do této práce a rozhodnout, eh, jak pokračovat. Samozřejmě nechci vyjádřit tím nějaký nedostatek úcty k práci obou profesorů tím, že se na nic neptám, ale myslím si, že mohu říct odvedli skvělou práci. Děkuji pěkně za toto oznámení. E, já jsem, já také považuji e, tuto e, studii za velice přínosnou. Prvním poznatkem je, že společný referenční rámec Eh, umožňuje eh, upravit tuto směrnici. A pokud jde o negativní dopady na národní eh, právo, tak díky tomuto definičnímu rámci a úpravě té směrnice by se to mělo změnit. Já bych si vzal ty eh, prvky z tohoto společného referenčního rámce a posuzoval, eh, jak je lze použít pro úpravu této směrnice. Jak vidím, že paní Valisová eh, přikivuje, měli bychom také pomoci výboru pro vnitřní trh. Chceme, aby se k tomuto společnému referenčnímu rámci nechovali tak macežsky. Jsou tady hlediska, která bychom měli eh, podpořit a eh, chceme, abychom eh, ve spolupráci s tou pracovní skupinou um, se pustili do diskuse o tomto společném prevenčním rámci. Takže jsou teď nějaké otázky na oba pány profesory? Eh, komise se ještě vyjádří, prosím, máte slovo, pane Monte. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den vám všem. Pokud je o názor komise na eh, stav společného referenčního rámce, tak eh, myslím, že mohu říct, že se jedná o výraznou akademickou práci, nicméně je to pořád návrh. A status tohoto eh, návrhu je stále eh, předmětem následující diskuse. Já opravdu vítám vypracování této studie, především té komparativní studie, poněvadž ta nám vyjevuje, že teď se možná vyjadřím jakožto optimista, na rozdíl od paní Valisové, která je pesimisticky <laughs> naladěná. Myslím si, že tam je pár věcí, kterých se můžeme držet. A e, společný referenční rámec e, navrhuje řadu řešení, e, podobně jako návrh směrnice. A společný referenční rámec byl využit jako platforma Eh, na základě níž se novelizuje směrnice. Uvedu pár příkladů. Třeba eh, délka, eh, délka čas doby na odstoupení od smlouvy a dopady, potom povinnost spotřebitelů vzhledem k tomu odstoupení od smlouvy, zodpovědnost za sníženou hodnotu Eh, potom také ten eh, eh, seznam, černý seznam problémů spojených, spojených s, s porušováním smluv může být řešen právě těmito oběma dokumenty. My tady používáme tu slavnou metaforu Pomocí společného referenčního rámce chceme eh, vytvořit eh, takový ostrůvek zdravého rozumu v moři, v moři eh, nezdravých okolností. Ty nezdravé okolnosti jsou samozřejmě v členských státech. Uh, Eh, rozsah té směrnice by mohl být samozřejmě větší. Eh, my jsme eh, konzultovali ten rozsah v zelené knize, která byla vydána ještě před předložením tohoto návrhu. A zjistili jsme, že zde není chuť vytvořit jakýsi kodex spotřebitelů v Evropě a proto jsme se rozhodli omezit celkovou harmonizaci na několik aspektů a proto jsme se rozhodli pokračovat eh, směrem eh, k celkové harmonizaci. To, co znamená v praxi, znamená to, že pouze aspekty, které jsou eh, konkrétně regulovány ve směrnici, budou plně, aspe- plně harmonizovány a zbytek bude přenechán na legislativě jednotlivých států. Myslím, že to bylo již změněno v tom referátu pana Eh, Šutenelkého. Je tady odstavec 2. V případě, že se eh, že eh, zákazník odstoupí od smlouvy, tak prodejce musí vrátit peníze během sedmi dnů. Je to článek 22, odstavec 2. Je to pravidlo o zpětné platbě. A členské státy by neměly možnost tuto, toto období zkrátit. Nicméně Členské státy mohou také e, uložit e, sankce. A to je něco, co e, zatím není reglováno v této směrnici. Musíme mít na paměti, že existují dvě oblasti pro zlepšení v tom návrhu, a to je jednak rozsah a potom vztah k Eh, vůči původním, původnímu smluvnímu právu. A v současné době pracujeme eh, velice podrobně, jdeme s článek po článku v tom návrhu směrnice a chceme přijít na to, eh, jak práva a opravné prostředky by Eh, mohli zajistit eh, lepší vztah eh, vůči těm tradičním smluvním právům v členských státech. Jestli dovolíte, tak bych se pokusil odpovědět na některé kritické poznámky od pana profesora Heselinka. Já si stále myslím, že návrh směrnice a společný referenční rámec eh, jsou schopny dosáhnout stejných výsledků. Nicméně nejsem přesvědčen o tom, že definice eh, spotřebitele v společném referenčním rámci eh, může být nadřazena té definice, která je v návrhu směrnice. Jediným Eh, rozdílem je, využít, je použití toho eh, příslovce především nebo primárně. Jedná se o eh, zboží, které si spotřebitel koupí pro profesní i soukromý účel. Pokud tam nebudou další kritéria či vodítka, tak nedosáhneme právní jistoty. Pokud jde o ty eh, opravné prostředky, o nápravu nebo o postihy při nedodržení smlouvy, tak nezdílím názor, že společný referenční rámec eh, nabízí větší ochranu. V tomto rámci je uvedená hierarchie těchto opravných prostředků v případě, že prodejce eh, nabídne napravit chybu, tak spotřebitel je povinen čekat a dát prodejci určitý prostor, časový prostor, aby chybu napravil třeba tím, že zboží upraví nebo nahradí. Nejsem přesvědčen o tom, že ty výst, eh, jak si ten eh, eh, rámec a směrnice se příliš liší ve výsledcích. Pravidla uvedená v tom společném referenčním rámci jsou komplexnější než pravidla v, té, v tom návrhu směrnici. Ta totiž nabízí eh, alternativu ke smluvnímu právu a k systémům, které platí v, ve členských státech. Já si nejsem jistý, že pokud bychom uh, Eh, vzali všechny ty, všechna ta pravidla, která jsou v tomto společném referenčním rámci a zakomponovali je do směrnice, tak nevím, jestli by potom snadněji prošla v, v radě, protože musíme mít na paměti, že členské státy uh, mají uh, rády, mají oblíbené ty uh, tradiční prostředky pro nápravu porušení smlouvy, uh, a velice eh, nerady eh, by se zbavili těchto eh, svých právních prostředků, jaksi v, za to, že by přijali to, co je uvedeno v tomto rámci nebo v té směrnici. Děkuji pěkně. Jenom krátkou poznámku z mé strany. Já si myslím, že komise dělá dobře když se eh, drží této směrnice. Ano, je to eh, soubor nástrojů. Eh, tu směrnici je samozřejmě změr, zmínit, z, změnit. Nicméně musí vyjasnit, proč. Takže děkuji, co jste uvedl. Určitě se k tomu povede ještě diskuse ale jak ukázala Stogonská konference před několika týdny, tak tato zásada eh, souhlas nebo vysvětli je důležitá, to chci říct tady k tomu, co uvedl pan profesor Nelke. Je tady určitě vztah eh, mezi tou debatou o té harmonizaci a tím takzvaným alternativním modelem na druhé straně je jedna věc je jasná. V případě, že ta plná harmonizace ztroskotá, a myslím, že se dá uh, uh, předjímat, že uh, eh, stroskotá, tak potom uh, se opět projeví uh, tlak na tento uh, alternativní model. To znamená, že jak malé a střední podniky, Eh, budou potřebovat takovou změnu a my jsme teď tady uprostřed diskuse. Musíme také eh, požádat eh, radu, aby se vyjádřila o tom, jaké to bude mít podle ní dopady na obchod. Paní kolegyně Volisová nám předloží pracovní dokument a budeme mít možnost ještě o tom detailně diskutovat. Nicméně myslím, že to bude potěšitelně dlouhá diskuse a plodná a potom se rozhodneme, jestli tedy bude plná harmonizace, anebo jestli e, půjdeme tím směrem alternativní řešení. To znamená, že by e, členské státy měly mnohem e, větší manevrovací prostor v rámci svých národních právních systémů. Jsou k tomu ještě otázky nebo poznámky? Není tomu tak? Tak můžeme přejít od, k bodu 19 a téma je zprávci alternativních investičních fondů, Navrhnutelka Evelyn Regnerová. Prosím, máte slovo. Äh, tak äh, toto téma äh, se týká také dalších výborů, ekonu, a tady my spolupracujeme jako právní výbor s ekonem a ta spolupráce není jednoduchá. Už eh, od července tady máme rozhodnutí o tom, že oba výbory budou eh, pracovat v režimu posílené spolupráce. Bohužel se ovšem při první eh, setkání ukázalo s panem zpravodajem Kozesem, že představy o tom, jak by se mělo postupovat, se hodně liší. Takže já jsem navrhla na první setkání témata, která by měla být výhradním eh, polem působnosti právního výboru. Nicméně zpravodaj Ekonu nesouhlasil. A nejenom, že nesouhlasil, ale stavil se k tomu úplně jinak. Čili ten eh, pokus eh, vyfiltrovat, odfiltrovat ty záležitosti, které by měly eh, spadat do naší gestce, tak o tom se také jednalo v Ekonu a opět nedohodli jsme se. Mně je velice líto, jak to momentálně vypadá, ale Chtěla bych přesto poděkovat předsedovi panu Olénemu, který napsal dopis předsedkyni Ekonu s cílem dospět k dohodě. My totiž tady máme před sebou téma, které je velice důležité, bude co do objemu práce náročné, takže je žádoucí, aby co nejdříve došlo k dohodě. A bylo by dobré, aby to prostě eh, neskrachovalo na formalitách. A já tedy doufám, že se podaří poměrně brzy dosáhnout shody. Harmonogram tady máme. To znamená, že stanovisko bude 8. ledna, 6. únor je termín pro pozměňovací návrhy. Ve výboru by to mělo být potom rozhodnuto 22. až 23. března. K vlastnímu tématu. Chtěla bych eh, vyzdvihnout ty nejdůležitější body, ovšem, jak jsem řekla, zatím je nejasné, které články eh, budou výhradně v naší gesci. Takže nejdříve, nejdříve tedy k tomu vlastnímu obsahu. Tak především eh, mám určité eh, demokratické pochyby, pokud se týče technických záležitostí tohoto zákona. Komise tady v článku 49 chce tedy také prováděcí ustanovení dát do samé eh, normy, do samého nařízení. A my si myslíme, že eh, toto nejde, toto je vlastně obcházení spolurozhodování parlamentu, to bychom neměli připustit. Tady se hovoří například o článku 10, tady je definice o střetu zájmu nebo požadavky na řízení rizika, řízení likvidity. To jsou skutečně články, některé z těch článků, kterých se to, co jsem říkala, týká. Pokud se týče rozsahu působnosti, to bude velmi ožehavá věc, poněvadž eh, to není eh, něco, co bych eh, žádal jako výhradnou kompetenci, výhradnou gesci pro právní výbor, ale eh, my si myslíme, že to by si měli také uspořádat sami fondy, nikoli eh, pouze manažeři fondu. Domnívám se, že eh, současná situace poskytuje pouze zdánlivou bezpečnost a já si myslím, že tady skutečně je nutné provést určité změny. Eh, manažeři, kteří fungují mimo EU, eh, samozřejmě by eh, mohli být jaksi mm, jiné postavení než ti, kteří jsou v EU. Bylo by tady určité napětí. Pak pokud se týče mezních hodnot, Eh, tady eh, my jsme hovořili včera s panem Štojbrem a eh, bavili jsme se o 99 vatové žárovce. No, prostě jde o to, jakým způsobem se reaguje na mezní hodnoty a dochází k určitým úpravám. Čili já proto nechci, aby se zde pracovali s mezními hodnotami pokud se týče eh, předpoklady schválení, to je článek 6, čili tady taky je třeba připomenout, že ten systém, který byl už na začátku zmíněn, to znamená, že eh, to, co vychází s těmi hedge funds, že eh, toto vede ke značnému riziku Eh, likvidity a eh, hovoří se tady o firewallu, to znamená oddělení eh, různých činností. To je velice důležitá věc. A článek 6, odstavec 4, tam jde o lhůty, to podle mě je téma, které náleží nám, právnímu výboru. Právnímu výboru tady ty lhuty jsou příliš krátké Eh, tady se hovoří o deseti dnech a o dvou měsících a já si myslím, že toto je příliš komplexní. Jedná se tam o eh, procesní otázky a skutečně bychom to měli dostat my do gestce. A ještě závěrem k tématu transparentnost. Podle mého názoru jde o téma, které by opět mělo padat do výlučné gestce právního výboru já se domnívám, že eh, to lze velice snadno dokázat. U hodnocení já si myslím, že toto je prvek, eh, ke kterému by se měly vyjádřit také nezávislé třetí strany. A jsou tady ještě další témata, Eh, že třeba nezávislá třetí strana by byla důležitou bezpečnostní pojistkou v této souvislosti. Říkám to proto, že členové tohoto výboru, zejména stínoví zpravodajové, eh, určitě už museli vstoupit do eh, kontaktu s různými lobbysty, kteří tady působí a e, že tedy samozřejmě budeme tady mít spoustu konkrétních návrhů, jak by to mohlo vypadat. No a teď ještě e, k soukromým fondům, private equity funds a transparentnost. E, tady je návrh komise nedostatečný. A pak je tady ještě jedno téma a tady vlastně nevím, jak se k tomu postavit Eh, nicméně eh, důležité je, aby doscházelo k dostatečnému informování a konzultacemi s zaměstnanci. Eh, toto určitě je další téma, které by mělo spadat do naší gestce. Na to mi velmi záleží. No a konečně spotřebitele, jejich ochrana, poněvadž tady jde o drobné střádatele, Tady jede také o eh, zlepšení kondice finančních trhů a myslíme si, že eh, nestačí eh, jenom, abychom, aby se schvaloval prodej těchto produktů spotřebitelům. Tady je problém v tom, že v různých členských zemích je jiná situace. Dále ještě je otevřeno, které články dostaneme do gestce my a já už eh, nyní se eh, budu obracet na eh, a chci se obrátit na stínové zpravodaje a byla bych ráda, kdybychom spolupracovali velmi úzce a konstruktivně, poněvadž se o tom bude samozřejmě hlasovat společně také v ekonomii. Děkuji vám. Vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Chtěl by se tedy vyjádřit já. My jsme skutečně v eh, úzkém kontaktu s ekonomickým výborem a také jsem hovořil nejenom tedy s předsedkyní, ale také s kolegou Sesem. A sice my se skutečně musíme shodnout na eh, rozumném rozdělení kompetenci. Já si myslím, že tady zatím došlo k nedorozumění a mm, že to spočívá také v tom, že jednací řád eh, že prostě někteří v ekonomickém výboru nejsou zcela seznámeni s tím, jak to je. Čili my tady máme rámec, eh, kterým je posílená spolupráce a eh, podle tedy eh, nového jednacího řádu skutečně je nutné, aby došlo k jasnému rozdělení kompetencí. Já předpokládám, že jde pouze o formální problém a že to během tohoto týdne vyřešíme. Eh, jinak návrh komise vítám jako takový, dlouho jsme na něho čekali. A eh, my jsme tady v právním výboru eh, dlouhou dobu pracovali na dvou iniciativách, vůči nímž byl komisař velmi skeptický domnívá se, že to v podstatě není třeba. No a potom došlo k legislativnímu usnesení, vstoupila do krize a tak dále. A e, také předseda komise intervenoval, no a nyní tady máme komisní návrhy. Ty návrhy komise se dají vylepšit v mnoha bodech a my teď jako parlament nemáme příliš mnoha čas, mnoho času. My jsme se zatím eh, zabývali hlavně volbami, čili rada má teď před námi značný náskok a my tady skutečně musíme to celý proces urychlit. My jsme se vždycky snažili minimalizovat komitologii, jiné výbory, eh, třeba hospodářský nebo ekologický, k tomu přistupují právě opačně. Eh, já myslím, že my tady zažijeme velice zajímavou debatu o tom, eh, nakolik nové produkty je nutno schvalovat jasným postupem a jestli by nestačila větší transparentnost a e, posílení pravomocí kontrolních orgánů k tomu, aby mohli kontrolovat. Abychom tady neducili kreativitu při vymýšlení nových finančních produktů. Je tady potom dále diskuse o tom, jak uspořádat e, vztahy s třetími zeměmi, e, poněvadž my máme v této směrnice chceme jasné předpisy, ale samozřejmě pro ně neplatí. E, jsem také proto, aby se soukromé fondy, hedge fondy, aby se k ním přistupovalo různé. Hedge e, fondy ty vlastně vyhledávají e, krátkodobé riziko, zatímco soukromé fondy pracují dlouhodobě s nižším rizikem. Problém ovšem je, že u soukromých fondů Eh, často dochází k zneužívání. Eh, říká se tedy asset stripping. Eh, čili i tady je třeba, aby to komise trochu zaregulovala, ale přitom tedy by to mělo být tedy specifické pro tyto soukromé fondy. No a to, myslím, v tomto návrhu komise zcela chybí, čili my bychom rádi zde vysvětlení od komise, jak by toto mělo být uspořádáno. Eh, také bychom měli uvažovat o eh, reformě bankovního systému, eh, tak jak se to děje v Americe, čili taky bychom možná měli různě přistupovat k investičním bankám a ke standardním bankám. Tak a teď ještě kolega Vudu se přece jenom hlásí do debaty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo pouze několik obecných poznámek a poté trochu k legislativě. Zároveň mm, bych se chtěl vyjádřit k možnému návrhu, pozměňovacímu návrhu. Hovoříme zde o 100 milionech aktiv, které by byly zpravovány alternativním způsobem, kterých se netýká eh, tato oblast. To znamená, že si myslím, já se domnívám, že by tam mělo být spíše 50 milionů eur, protože to je záležitost, která by mohla, nebo to je částka, která by mohla být zdvojnásobená a myslím si, že by to byla dostatečně rozsáhlá expozice v tomto ohledu. To si myslím, že tato částka by byla dostačující. Tyto investiční fondy se dotýkají pouze velice sofistikovaných investorů, profesionálů, kteří mají možnost zhodnotit rizika spojená s jejich investicemi. My zde ovšem hovoříme i o takzvaných retailových investorech, to znamená drobných investorech. Právě proto si myslím, že bychom měli mít nějaké povinnosti, pokud je, um, víme, že jsou zde určité povinnosti ohledně vykazování, které by ovšem měly být trošku sníženy, protože já si myslím, že tito investoři jsou schopni mm, dostatečně zhodnotit, zhodnotit eh, tato rizika. Myslím si, že mm, bychom měli velice jasně říci, kolik nebo jaké povinnosti musí předkládat jednotlivým úřadům. Měli bychom to zvážit, abychom nezatěžovali další byrokracií nebo administrativou eh, tyto investory protože víme, že by mohlo dojít k navýšení nákladů a ta situace by poté nebyla mm, kvalitní, nebyla dobrá, protože tyto investiční fondy už by měly tolik nebo museli by čelit tolika rizikům. Bylo by se Samozřejmě, že čím vyšší by bylo riziko, tím by sice bylo větší i přínos a obráceně, ovšem nes, Myslím si, že zde musíme hovořit jednak o takzvaných eh, společných fondech, investičních fondech, eh, fondech, které se zabývají soukromým kapitálem. Dále, pokud jde o výnosy v této oblasti nebo, nebo využíváním těchto výnosů, jsou zde záležitosti, které jsou velice důležité, pokud jde o hodnocení, pokud jde o, o potřebu v oblasti um, vkladů. Já si myslím, že investoři by měli být schopni sami zhodnotit rizika, která se dotýkají jejich investic, pokud je o nějaký depozitář. Já opravdu nevím, zda bychom to potřebovali podobně jako u takzvaných společných fondů, protože zároveň, jak už jsme o tom hovořili, by se zvýšily náklady a i byrokracie, náklady byrokratické. Proto si myslím, že bychom měli postupovat velice opatrně, čeho chceme dosáhnout touto směrnici, abychom zabránili systémové krizové situaci nebo tomu, že by se tato situace zhoršovala. Mm, proto si myslím a jsem pro systém určitého monitoringu, sledování, tak abychom limitovali, omezovali takzvaný leverage v této oblasti. To znamená, že bychom neměli chránit ty investory, kteří nepotřebují nějakou další, další mm, ochranu dodatečnou, například profesionály nebo různé kapitální záležitosti. Děkuji za pozornost. Takže. Děkuji pěkně, takže můžeme opustit tento bod jednání. Dostáváme se tady k bodu 30. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které jsme které jsme diskutovali s Envy výborem u Omnibus 5. My jsme se navrhovali přijetí, ovšem došlo k veliké změně, to znamená vstup v platnosti Lisabonské smlouvy. My, mnoho z nás to očekávalo netrpělivě a to znamená, že pokud je o Omnibus 5 a jeho přijetí, tak dohoda u prvního čtení eh, by měla proběhnout, tak abychom, v, v Lisa, abychom mohli ve Štrásburku v Lisabonu to odsouhlasí, jinak bychom neměli do času. Pokud je Omnibus 5, to si myslím, že mm, v podstatě tam se to dotýkalo pouze dvou aktů. Došlo k jednáním s radou v této oblasti. Měli jsme zde určité právní argumenty, které se museli vyřešit s komisí. Nemohli jsme vyřešit tento problém v tak krátkém období. Hovořili jsme o zásadních věcech, které se dotýkaly parlamentu, aplikovatelnosti, spolurozhodování, různé podmínky druhého aktu, pokud jde o registrace um, jednak hobězích produktů, dále um, skotu a tak dále. Komise tvrdí, že ta druhá část této oblasti asi tak pět pozměňovacích návrhů, že to není aplikovatelné, protože se to sice teoreticky dotýkalo spolurozhodování, ovšem podle původních pravidel to nespadá do této oblasti. Já si myslím, že za Evropský parlament bychom měli trvat na tom, že by v rámci jednoho aktu neměly být nějaké, podmín, nějaké jiné podmínky tohoto um, propojení. To znamená, že kdybychom souhlasili s tím, že se vzdáme těch pěti pozměňovacích návrhů, které jsme podali společně s NV výborem, tak bychom si myslím ztratili velice důležitý právní argument, protože ve spolurozhodování se je jasně stanoveno to, že pokud jde o dvojí právní základ, víme, že komise o tom hovoří, celý akt se musí eh, přijmout v rámci spolurozhodování, i kdyby došlo, kdyby se i kdyby šlo o pozměňovací návrh, to znamená spolurozhodování by na něj bylo aplikováno. Já si myslím, že mm, k dohodě v prvním čtení by mohlo dojít pouze, pokud bychom se vzdali těchto pozměňovacích návrhů, pokud jde například o označování hovězích produktu soběsího masa. Já si myslím, že to není dobrý postup, protože začínáme mm, v rámci delegovaných aktů pod Lisabonskou smlouvou jednat um, u Omnibusu 3, 4. To, co jsme už provedli, bude opakováno a celé aky komunitér se bude dotýkat nového, nového postupu delegované, delegovaných aktů, takže já si myslím, že um, si myslím, že kdybychom v poslední minutě se snažili u tohoto omnibusu pět eh, něčeho dosáhnout, byl by to vlastně kompromis, který je pro nás právního hlediska neakceptovatelný. Proto si myslím, navrhuji následující věc. Parlament by měl odmítnout celý omnibus 5, to znamená dva akty, a to na základě dvou důvodů. Ten první je právní argument, o tom už jsem hovořil, a druhý důvod, Omnibus 5 v podstatě nereaguje na některé požadavky Evropského parlamentu z předchozích eh, rezolucí. Pokud bychom už od samotného počátku jednali v příjemné atmosféře a dohodli se, tak by mi to nevadilo, mohli bychom to provést později. Ovšem, v tomto konkrétním případě si myslím částečně proto, že komise nereagovala na naše obavy, na některé obavy, které jsme vyjádřili, a zároveň zde vidím ten právní problém, proto bychom měli odmítnout Omnibus 5. Zároveň Protože nejde pouze o dokončení starého procesu, ale zahájení nového procesu, tak si myslím, že bychom měli požádat komisi, aby přednesla nový návrh, který by už zohledňoval Lisabonskou smlouvu, především v oblasti mm, zemědělské politiky, to je oblast, kterou bude pokrývat spolurozhodování a zároveň ty požadavky, které náš parlament, náš výbor předložil, aby měly být pokryty mm, úplně, nejenom částečně, jak po mnibusu 5, a měli bychom požádat o, o dobrou atmosféru, dobrou spolupráci, kvalitnější spolupráci eh, v delegovaných aktech eh, s komisí i s radou. To si myslím, že je dobrý, dobrý začátek celého komitologického procesu. Myslím si, že v podstatě jsme se dostali na konec dlouhého období těžké práce, kterou jsme vykonávali my v našem výboru, naši partneři, kteří nám poskytovali různá stanoviska, komise, rada. Já bych rád poděkoval všem, všem, kteří se zapojili do, této obtížné, do tohoto obtížného úkolu. Bez všech těchto zúčastněných stran by se nám nepovedlo pokročit v této důležité záležitosti a proto na základě zkušenosti bychom mohli zahájit nový proces možná nejdříve a proto žádáme Komise, aby co nejdříve přistoupila ke splnění tohoto úkolu. Děkuji. Děkuji pěkně. E, toto však musí udělat jednotlivé e, politické skupiny. Bude to pravděpodobně na plenárním zasedání. Takže e, Eh, přeneseme to na plenárním zasedání. Eh, myslím si, že to je normální cesta. Eh, poté, co bude platit nové složení komise od 1. Od 1. prosince. Takže teď se dostáváme k bodu 31. Spravodaj pan Maštálka, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný Eh, myslím, že často mluvíme tady o dětech, o jejich právech a dneska máme skutečnou možnost pro děti něco udělat. Eh, a to prostřednictvím návrhu eh, schválení úmluvy, Hákské úmluvy z 23. listopadu roku 2007 o mezinárodním vymáhání podpory na dítě a jiných druhů rodinného výživného. Cílem úmluvy je zajistit účinné vymáhání rodinného výživného. Protože se velká většina takových pohledávek týká dětí a podpory na dítě, představuje tato úmluva především opatření na ochranu dětí. To znovu zdůrazňuji. Úmluva pokrývá mnoho praktických otázek realizace, vymáhání, které ovlivňují způsob uplatňování mezinárodních nároků například jazykové požadavky standardizované formuláře administrativní spolupráci včetně použití nových technologií které povedou ke snížení nákladů a zkrácení lhůt. úmluva také stanovuje podrobná pravidla která se týkají uznávání a vymáhání ve věcech vyživovacích povinností Eh, případ kdy zahrnující dva členské státy evropské unie by se řešil v eh, souladu s nařízením o vyživovací povinnosti. na druhé straně eh, případ týkající se členského státu evropské unie a třetího státu který je smluvní stranou úmluvy by se řešil v souladu s úmluvou. vztahy společenství s jinými smluvními stranami úmluvy by tedy byly upravené harmonizovaným souborem pravidel. navrhuje se aby úmluvu uzavřelo společenství bez zapojení členských států a aby se společenství samotné zabývalo prohlášeními k úmluvě. jedno takové prohlášení by uvedlo do souladu rozsah celé úmluvy s rozsahem nařízení o vyživovací povinnosti Členské státy by tak byly vázány úmluvou proto, že si ji společenství uzavřelo. Komise navrhuje, aby bylo dohodnuto datum, ke kterému musí členské státy oznámit, které ústřední orgány podle úmluvy určilo, včetně data, ke kterému musí členské státy sdělit kontaktní údaje a jazyky podle nařízení o vyživovací povinnosti, kterým je 18. září 2010 komise by tyto informace soustředila a předložila je stálému výboru haagské konference. moje stanovisko jako zpravodaje je eh, co nejrychleji eh, přijmout tento dokument eh, připojit se k této úmluvě hlasovat v jeho prospěch vzhledem ke skutečnosti že úmluva je součástí plnohodnotného a potenciálně celosvětového právního rámce který se zabývá vymáháním podpory na dítě a jiných druhů výživného. současně s usnesením které máte jistě v písemných podkladech navrhuji aby deadline pro podávání pozměňovacích návrhů byla 16 listopadu tohoto roku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně. U těch mezinárodních smluv je samozřejmě možná, eh, ta, eh, možná to omezení ta, těch eh, lhůt. Takže teď se dostáváme k bodu 32. Spravodajka paní Geringerová je to zpráv, téma je 15. zpráva Komise o zlepšení tvorby právních předpisů, o uplatňování zásad subsidiarity a tak dále. Takže paní Geringerová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zpráva eh, k tomuto tématu Better Lawmaking eh, se týká mnoha oblastí souvisí to jednak tedy eh, účinností a proporcionalitou a to patří do strategie Evropské komise, která se nazývá Better Regulation. Je to program, který byl zahájen dohodou mezi institucemi eh, před několik, eh, starých několik let. Tady se to týká posouzování dopadů při navrhování nové legislativy a snižování administrativy. Moje eh, zpráva eh, se bude týkat 15. i 16. zprávy komise, což jsou leta 2007 a 2008. Také se to týká třetího strategického přehledu procesu lepší legislativy, dále eh, program činnosti které se týká snižování eh, administrativy, což je pro rok 2009, a také předchozích eh, zpráv, které se týkají better law making eh, a dvou zpráv z předchozího mandátu. Institucionální změny Unie, které souvisí s Lisabonskou smlouvou, budou mít konkrétní vliv na legislativu budoucnosti. Toto zpráva je tedy příležitostí, jak pojednat několik nejdůležitějších otázek. Abych to vzala jenom stručně, nebudu to rozvíjet, poněvadž témata jsou známa, známy. Eh, týká se to účinnost a proporcionality a není třeba říkat, jak je to důležité eh, pro zásady práva druhotného. Komise Eh, má svůj orgán a radu eh, na posuzování dopadu a v předchozích eh, zprávách pana Medrina paní Vaj se navrhovalo, aby to byl externí orgán složený z expertů. Komise ovšem nezdílí tento názor a ponechává to uvnitř. Důležitou otázkou bude snižování administrativní zátěže, k tomu nám včera mnoho řekl pan Edmund Stoiber, takže já to tady také nebudu rozvádět, poněvadž já obecně eh, jsem na stejné linii jako jeho skupina. Eh, zjednodušování a aktualizace práva. Domnívám se, že tady to souvisí s mnoha otázkami, které se týkají kodifikace a rekodifikace Eh, ten eh, proces se rozbíjá poměrně pomalu, eh, poněvadž komise měla v plánu 200 rekodifikací na loňský rok, ovšem bylo jich jenom zhruba 40, čili je co dohánět, nicméně ten vlastní trend je dobrý, jenom by bylo třeba ho urychlit. Třeba my jsme dnes už eh, měli čtyři nebo pět takových kodifikací, čili je vidět, že eh, my máme těchto záležitostí na programu v tomto výboru čím dál tím více. Eh, spolupráce mezi institucemi uplynulo šest let od popisu příslušné smlouvy mezi institucemi a teď už je možno hodnotit, a podívat se, zamyslet se nad tím, jak ještě usnadnit tuto spolupráci. Eh, chci tedy odkázat na eh, výsledky práce skupiny pro parlamentní reformu. Eh, důležitá otázka je otázka Lisabonské smlouvy, který vlastně vstupuje v platnost za pár dní, 1. prosince. A dále role národních parlamentů v souvislosti s touto zásadou. Dále legislativní iniciativa eh, veřejnosti. Vím také, že eh, komise plánuje sepsání zelené knihy k tomuto tématu, to znamená eh, intenzivnější kontakt s, ob, s občany. Proces spolurozhodování, toto je stále sílící součást role Eh, Evropského parlamentu. De facto spolurozhodování bude ní standardním legislativním postupem. A to je, myslím, všechno, eh, co jsem teď chtěla říci, poněvadž toto eh, je obsah mé zprávy, spolehám na spolupráci kolegů a doufám, že k tématu lepší legislativy, že skutečně se nám toho efektu do budoucna podaří docílit. Děkuji. Já myslím, že to jsme na stále té stejné linii eh, minulých let. Má k tomu prosím někdo něco? Není tomu tak. Takže teoreticky eh, bychom mohli říci, že sekretariát eh, by všechno ostatní měl odročit, ale já vím, že ještě bod 33 bude na programu. Det här är ett mycket intressant eh, ärende som jag har att föredra. Det rör... Děkuji pěkně, jedná se o velice zajímavé téma a v mé zprávě se jedná o jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci. A dovolte pár údajů. 50, eh, téměř 56 eh, tisíc občanů Evropské unie čeká na transplantaci orgánů a umrtnost je 15 až 30 právě během tohoto, této doby. Každý den eh, zemře téměř 10 lidí, právě protože čekají na transplantaci a systémy v jednotlivých členských státech jsou koncipovány velice rozdílně. Také co po, takto, pokud jde o e, dárce a úpravu e, přepisů, které souvisí s dárcovstvím, jsou rozdílné a je tady také problém přeshraničního dárování. Všichni, e, kdo čekají na orgán, tak samozřejmě by potřebovali, aby Eh, co nejrychleji byl, eh, byla nalezena schoda mezi dárcem a příjemcem a eh, Komise tady již navrhuje určitou, určité normy, které by zajistily jakost a bezpečnost. A v tomto návrhu se praví, že všechny orgány, které jsou darovány ať už živým či zemřelým dárcem, musí být je provedeny na drobovolné e, úrovni. A jde o to e, zachovat e, údaje o dárci a příjemci v utajení. Je tady také požadavek vytvořit mezinárodní organizaci, která by měla na starosti otázky bezpečnosti. Musí být vytvořena také pravidla pro vyhledávání dárců a e, zprávu transplantačních center. Nicméně e, členské státy nemůžou být e, nuceny k tomu, aby reorganizovali svůj systém transplantací. Mně však jde o to, a to chci zdůraznit, že tady existuje vůle zlepšit ten stávající systém spolupráce. To je potřeba akcentovat je nám zapotřebí společné, společných bezpečnostních a jakostních norem. To je právě eh, předloženo tady v té směrnici. Chceme zajistit vyšší úroveň bezpečnosti a respektu. To se týká medicín, eh, lékařského personálu i pacientů, kteří si potom budou moci být jistí, že um, eh, se konají v rámci pravidel, která zajišťují vysokou kvalitu. Chceme snížit ten eh, práh, eh, který je potřeba překročit pro vytvoření spolupráce. Chceme dát eh, těm, kdo čekají na orgán, co největší naději. V tomto kontextu bych ráda zmínila řadu věcí, ale především ten element kontroly a rovněž respektu je jasné, že regulovat dárcovství orgánů je obtížné a v členských státech ty systémy jsou rozličné. Je to samozřejmě velice uh, citlivá, dokonce existenční otázka. Komise navrhuje, aby národní předpisy byly nadále udrženy v platnosti, aniž bychom vytvářeli jednotný systém. I když se stavím za to, aby tady byl zaveden jednotný systém, tak podporuji to stanovisko komise. Možná bychom eh, možná měli doplnit pouze jednu věc, že je, pod, že je tady rozhodující eh, vůle toho eh, příslušného člověka, toho dotčeného člověka. Každý má by měl mít právo uvést třeba ve své, posled, ve své závěti, že chce uh, darovat orgán nebo se někam registrovat. Já bych ráda navrhla, aby uh, komise ještě předložila uh, návrh vytvoření nějakého jednotného systému, v rámci nějž uh, by bylo možné, aby každý eh, jedinec eh, se mohl vyjádřit k tomu, že chce po své smrti eh, darovat, darovat orgán. A to samozřejmě také znamená, že by se tento systém měl stávat i na případy, kdy člověk zemře v zahraničí. Podle mého názoru by právě měla být zachována anonymita určitých prvků tohoto systému. Je potřeba mít také přístup k technickým systémům, to je jasné. Ale vždy, kdy to bude možné, tak by bylo, tak by bylo možné eh, jak si vystopovat eh, potenciální dárce. To by měl ten systém eh, nabízet. Těším se na vaše názory, kolegyně a kolegové, a při příštím zasedání doufám, že budu mít k dispozici text. A paní Eva Lichtenbergová na tom také pracuje společně se mnou a velice rádi se eh, pokusíme v této oblasti spolupracovat. Eh, je mi jasné, že o tom eh, musíme diskutovat a to společně a to pravděpodobně později doufám, že jsem, se, že jsem dodržela